Eh, jenom jsem chtěl poděkovat eh, zpravodajce, protože tady ta eh, její práce je velice efektivní a já musím říci, že naše komise vždycky ráda tedy spolupracuje s parlamentem v tomto. Takže teď je tato politika obnovy. Já musím říct, že je zapotřebí, abychom se začali zamýšlet Eh, nad eh, zcela konkrétními věcmi. A dnešní rozprava je zásadní pro nás, pro všechny. Eh, po letech, kdy Evropa cílila na služby a finance jako na srdce samé ekonomiky. Dnes začíná Evropa diskutovat o významu moderního průmyslového systému Eh, konkurenceschopného eh, systému eh, zeleného průmyslu, který prostě by byl skutečným vůdcem v tom procesu globalizace. Jde o něco, co by nastartovalo růst, co by nám umožnilo prostě vyřešit tu velkou výzvu, kterou představuje krize. A právě proto Evropská komise od počátku e, toho druhého období e, předsedování e, předsedy Barosa ve světle programu Evropa 2020 začala zdůrazňovat význam průmyslové politiky. Ovšem toto není průmyslová politika, tak jak jsme ji chápali před 20 či 30 lety. Toto je zcela nová moderní průmyslová politika. E, jejímž cílem je, abychom získali zpět to, co jsme ztratili v posledních letech. Bohužel dnes jsou údaje o průmyslové Eh, výrobě eh, velmi eh, v podstatě alarmující. Představuje to o snížení o zhruba 11 oproti situaci před krizí a samozřejmě tato situace je diferencovaná napříč sektory průmyslu a členskými státy. Ale Platí to pro celý evropský průmysl a proto je zapotřebí se posadit ke stolu a začít přemýšlet nad určitými změnami. Jak víte, eh, tak jsem před rokem v Bruselu zorganizoval takovou velikou událost eh, tak, eh, takové setkání, kde jsme, kam jsme pozvali například Jeremy Rivkina a e, další představitelé průmyslu e, a e, významné ekonomy, je prostě zapotřebí změnit postoj některých členských států. Eh, tady existují dobré výsledky ve střední a východní Evropě, například ve Slovensku. Na Slovensku je to nějaký růst kolem 8%, eh, v Litvě 8,4% eh, růstu, ale jiné státy jako Kypr, Itálie, Španělsko, ty se nacházejí v mnohem svízelnější situaci. I největší evropská ekonomika, německá, která zaznamenala mimo mimořádný eh, nástup eh, růstu má určité problémy v dnešní době. Eh, co se týče tedy těch jednotlivých sektorů, tak 2012 byl obtížný sektor pro automobilový průmysl, pro plasty, pro loďařství, pro textilní průmysl a pro dopravní sektor a zase e, tam tedy byla situace o trochu jednodušší, ale i tak tam byly problémy. E, ta pracovní skupina na vysoké úrovni, kterou jsme ustavili právě pro automobilový průmysl, pro ocelářství, pro e, loďařství a stavebnictví. Takže po určitém zlepšení v roce 2011 to zase začalo ve výrobním průmyslu v roce 2012 klesat a to o zhruba 10 celkově. Údaje pro druhý trimestr roku 2012 ukazují, že se tady eh, restrukturalizace promítá do ztráty eh, eh, v zaměstnaní nějakých 214 velkých eh, eh, velkých restrukturalizací znamenalo několik desítek tisíc ztráty pracovních příležitostí. Ocelářství, automobilový průmysl a stavebnictví jsou eh, sektory, které jsou nejvíce postižené. Nedostatek poptávky a také snížení mezinárodního obchodu, to jsou hlavní faktory, které se pod tím podepisují. Takže je třeba jednat, a to e, velice rychle, protože s globalizací e, je průmysl e, čím dál tím více přesouván do jiných částí světa a v posledních letech Čína zvýšila svou celkovou výrobu o více jak 7,7% a je o 20% dál oproti Spojeným státům a Evropě. A je třeba také říct, že obchod Eh, se výrazně snížil proto také Evropská komise eh, předložila takový ambiciózní aktualizovaný program své eh, průmyslové politiky a stanovuje si jasné cíle. Reindustrializace Evropy eh, tak, aby 20 hrubého národního důchodu do roku 2020 tvořila právě průmyslová výroba. V současné době je to 15 Samozřejmě, že to není postačující stanovit si takovýto údaj údaj, takovéto e, číslo, takovýto cíl. Je třeba, aby to šlo ruku v ruce s konkrétní politikou a Evropská e, komise se rozhodla o, e, se soustředit na šest hlavních oblastí tak a to jak na nové oblasti, tak na e, e, klasické sektory. Takže jde o dlouhodobě e, stavebnictví, o technologie moderní, o čisté automobily a na inteligentní zdroje energetiky. V Grenoblu proběhne pozítří velice důležitý summit s příslušnými ministry a představiteli průmyslu a také s tak takzvaným eh, Grenoblským centrem, který je velice eh, avantgardním E, pracovištěm. Je tedy třeba e, zajistit zrychlenou, e, zrychlené přijetí nových technologií ze strany průmyslu a vytvořit skutečné partnerství mezi Unií, průmyslovými průmyslem a členskými státy. Evropská komise sleduje velice zblízka vývoj v jednotlivých oblastech, které jsou předmětem těch cílených aktivit. Já jsem zmínil automobilový průmysl, v tomto směru Evropská komise 8. listopadu 2012 přijala akční plán, rámcový akční plán do roku 2020. Chce podporit, podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost automobilového průmyslu a navrhuje několik specifických akcí, aby se reagovalo na strukturální změny v tomto sektoru. To je ten eh, samý případ také pro ocelářství. Eh, tady musím říct, že se eh, bude konat po třetí kulatý stůl na vysoké úrovni. Bude to 12. února 2013, už jste to jistě viděli v tisku jaký velký zájem vyvolává toto setkání ze strany celé řady podniků. Bude tam také několik průmysl sektorů průmyslu členských států Unie. A já musím říct, že je skutečně zapotřebí se začít nad eh, touto věcí aktivněji eh, zamýšlet a Evropskému parlamentu děkuji za podporu. Je třeba se zamýšlet eh, nad nutností svolání Rady pro konkurenceschopnost, kde by se diskutovalo o těchto politikách, to znamená Rada pro konkurenceschopnost a pro průmysl. Já jsem se pokusila takový experiment eh, v této věci. 9. prosince jsem na takovou pracovní večeři v Bruselu pozval všechny ministry průmyslu, abychom společně diskutovali takovým neformálním způsobem na úrovni ministrů, pouze ministrů, bez velvyslanců o průmyslové politice, a to především s ohledem na krizi v oblasti automobilového průmyslu. E, o, abychom diskutovali o tom, zda je možné tady mít jakousi evropskou strategii, e, abychom se vy, e, vyrovnali s touto výzvou. A 10. a 11. prosince se konala Rada pro konkurenceschopnost. To fungovalo dobře právě díky tomu předchozímu setkání s ministry průmyslu, protože Rada pro konkurenceschopnost eh, se bohužel eh, často promění eh, v takový další koreper, protože na tu radu prostě nedojíždějí příslušní ministři a pak není úplně jednoduché společně přijímat nějaká rozhodnutí na politické úrovni, když tam nejsou příslušní politici. A proto chci ještě jednou poděkovat eh, parlamentu a také výboru pro průmysl, které, eh, kteří nám opravdu hodně pomáhají eh, i s tímto návrhem. Rada pro konkurenceschopnost a průmysl, mně se to zdá jako velice zajímavý návrh. Myslím, že bych eh, měl také poděkovat Evropskému parlamentu za eh, jeho angažovanost v této rozpravě, která je pro mě velice zajímavá, zásadní. Nemohu vést průmyslovou politiku, nemohu přemýšlet o nějakých nových průmyslových revolucích, pokud by tady nebyla výrazná podpora ze strany parlamentu, ze strany našich spoluobčanů. A jsem skutečně přesvědčen, že toto je dobré řešení. Eh, vytvářit společně novou strategii Eh, nového eh, postupu v oblasti průmyslu, nové reindustrializace, zelené, moderní, s moderními technologiemi. Myslím, že ten cíl 20% eh, HDP získaných průmyslovou výrobou není cílem, který bychom nemohli dosáhnout. Ještě jednou děkuji Evropskému parlamentu za jeho angažovanost v oblasti průmyslové politiky. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Nyní za politické skupiny mají slovo řečníci a začíná paní Grostet, dvě minuty EPP. Děkuji, paní předsedající. Je to obrovský kus práce, který nás čeká s tím, že tedy s tou potřebou reindustrializace Evropy Ztratili jsme 3 miliony pracovních příležitostí od roku 2008 um, hutní průmysl se přestěhoval do Indie, elektronika do Japonska a Koreji, um, automobilový průmysl se rozprchl do světa, další odvětví se stěhuje do Spojených států a prchá před příliš striktní uh, legislativou, jaderná energetika se stěhuje do Číny a tato krize se dotýká i odvětví, která jsou na technologicky vysoké úrovni. Má to řadu příčin. Vemme si jako příklad hutní průmysl, což je jeden z, jedno z klíčových odvětví, eh, ale je to trh příliš evropský, málo světový, příliš citlivý na fluktuace cen surovin, eh, příliš citlivé na tlaky ze strany konkurence a pak eh, narůstá význam Číny, která je jedničkou ve světě, podobně jako další nové ekonomiky. Velké rodinné podniky ustoupily nadnárodním společnostem, které raději využívají nejúčinnější, nejefektivnější podniky a eh, ty eh, ostatní uzavírají. Musíme dodržovat standa- Evrop- světové standardy, strategicky financovat a musíme využívat také prostředky veřejné podpory. Spojené státy, Čína, Korea, ti všichni eh, podporují průmysl, protože eh, a to vyžaduje také, abychom upravili naše pravidla ohledně státní podpory, které mohou garantovat rovnost mezi členskými státy a současně e, umožnit podporu, politiku podpory. E, já jsem dobře poslouchala, pane komisaři, když jste hovořil o automobilovém průmyslu. Musíme se opravdu snažit, musíme pomáhat průmyslu vyvážet. Nemůžeme akceptovat, aby Evropská unie byla nej, jedním z nejotevřenějších obchodních prostorů a současně naše podniky měly problém dostat se na trhy třetích zemí. Takže toto je celá obchodní politika, kterou musíme zrevidovat, nesmíme být naivní. A pane komisaři, já doufám, že dosáhnete toho, eh, té rady eh, hospodářské soutěže, to by skutečně byla dobrá výzva. Grácie, děkuji. A paní Toja za socialisty a demokraty. Ano, opět hovoříme o průmyslu, o tom, že je třeba oživit evropský průmysl, který trpí vážnou recesí, jak bylo řečeno v oblasti vývozu, výroby, zvyšuje se nezaměstnanost eh, a eh, především mladí lidé mají strach pane komisaři, to musí být naše společná bitva eh, za růst zaměstnanosti a reálnou ekonomiku. Zde i eh, zažíváme obrovské eh, škrty, tisíce, tisíce zaměstnanců ArcelorMittal například jsou propouštění a je třeba tedy, ale abychom skutečně zde se chovali komunitárně a vzali na sebe odpovědnost. A já si myslím, že kromě formální kompetencí i prostřednictvím vytváření mm, takového společného systému řízení řízení evropského průmyslu, tak je třeba i řídit tedy ty specifické e, sektory a poněvadž zde máme jasné cíle, které e, konvergují, jsou to cíle rozvoje a to mají všechny členské státy, ústřední vlády, regionální vlády a další. A potom i otázka eh, přístupu k bankovním úvěrům, protože často eh, soukromý kapitál se vymlouvá, že nemají dostatečný referenční eh, rámec a proto nemohou půjčovat. Obnova musí být možná, poněvadž je nás 27 a my zažíváme krizi všichni, ale chybí zde leadership vedení a i třeba vůči eh, USA či Číně. Zde nám chybí společný leadership a proto je třeba mít novou společnou strategii průmyslové politiky, větší integrace mezi různými sektory, mezi eh, sektory výroby i služeb. Je třeba vytvořit skutečný evropský trh s energií, eh, protože zde stejně na sobě jsme závislí. Potom je třeba i mm, provádět e, investice do e, infrastruktury prostřednictvím eurobondů a je třeba i podporovat dlouhodobé investice strategického charakteru a podporovat i vědu a výzkum mm, a i e, podporovat správné školství, mm, takové, které potřebujeme pro naši novou inovativní zelenou politiku v průmyslu. Zde i je třeba eh, pracovat eh, nebo bojovat proti té asymetrické konkurenci, která existuje s dalšími částmi světa. Děkuji pan Watson za ALDE dvě minuty. Um, evropští občané budou vděční podnikatelům, kteří měli odvahu zůstat a, a, a, a vést konkurenceschopný průmysl a, Eh, absence průmyslové politiky nebo aspoň konzistentního koncenzu ohledně hospodářské soutěže spíš podkopává, než pomáhá jejich úsilí. A proto vítáme to, že se začíná objevovat nějaká průmyslová eh, politika, která by měla zajistit přístup k truchům, vytvoření sítí pro dopravu, energetiku a informační technologie na podporu konkurenceschopnosti, investice do výzkumu a technologií, jako například mapování lidského zdravého mozku, jak se o tom hovořilo minulý týden. My také vítáme cestovní mapu energetiky do roku 2050 s zaměřením na čistší a levnější energetiku a růst. Eh, setkání v, eh, při setkání v Grenoblu přemluvte ministry, ať eh, se neomezují na škrty v rozpočtu na tyto věci. Naopak by měli Eh, si uvědomit, že Evropa může dosáhnout pokroku, jestliže eh, bude, eh, budou svobodní lidé moci svobodně pracovat na rozvoji naší budoucnosti. Děkuji. Za zelené pan Lambert dvě minuty. Eh, vážení kolegové, lidská dramata, kterých jsme svědky, jsou důsledkem absence průmyslové politiky nebo špatné politiky. Eh, co dělala zatím Evropa? Dávala dárky finanční nebo regulační. Co jsou dáry, které vlastně bezpodmínečně byly poskytovány podnikům, které nás vydíraly delokalizací. Ale evropská eh, politika většinou podporovala hlavně odvětví finanční, jako by to bylo naše hlavní odvětví. Docházelo k deregulaci, otevřeli se mu dveře kasína, kasína, kde prostě je to eh, pana nebo orel, buď vyhraju, anebo to stát zaplatí. A rizika dlouhodobých investic eh, je už na čase je eh, třeba si uvědomit, že v reálné e- ekonomice um, akcionáři nemohou, přijít, nebo nemohou eh, vyžadovat eh, nepřijatelné dividendy. Celá řada podniků propadla bankám Mital je toho příkladem a proto eh, za to vlastně platí teď odvětví jako automobilový průmysl a další. A co je tedy priorita? Uzavřít finanční kasíno a navrátit finanční odvětví k její skutečné roli. A naopak já si myslím, že my bychom měli tady zesílit naše úsilí. Je na čase, eh, aby Evropa se stala vysoce eh, eh, moderní v oblasti technologie, energetiky a jedině tak zajistíme budoucnost průmyslu. A musíme opustit dohodu volného, eh, nebo i logiku volného obchodu a sjednocování na nejnižší, všech pravidel na nejnižší úrovni. Každý, každý čtvrtý Evropan žije pod Prahem chudoby. To znamená, že opravdu musíme naléhavě změnit směr. Děkuji. Děkuji za EFD, pan Bafton, minuta 30. Děkuji paní předsedající. Za poslední eh, tři měsíce roku 2012 eh, se o 9,3% zcvrkla britská ekonomika. To je něco, co nemá eh, precedens v naší moderní historii. My v letošním roce neočekáme v Británii žádný růst. Ekonomická krize ukázala, že euro je prostě dohoda politicky motivovaná a neschopná E, je to svěrací kazajka a e, životy lidí jsou jí výrazně pozměňovány. Portugalsko, Irsko a Španělsko, teď bude následovat Kypr a Bůh ví, jaké země poté. E, my chceme, zdá se, e, tu nejuzavřenější možnou unii a co nejtěsněji spjatou, ale zdá se, že to není dobrá cesta. Tady e, se životy občanů zmítají v nebezpečí. I v Německu, které dobře znám, se E, poté, e, co e, bylo Německo velice prosperující zemí, objevuje situace, kdy jsou pracovní příležitosti čím dál tím zmenšovány a kdy ekonomika opravdu neroste. Eh, v Spojeném království je to eh, obdobné, ale ještě horší. Máme velmi vysokou nezaměstnanost, eh, nezaměstnanost především mezi mladými. Výhledy jsou velmi temné, žádné oživení na horizontu. Mm, před 30 lety jsme na tom byli výrazně lépe. Takzvaná zelená politika, kterou prosazuje Evropská komise, naopak zadu dusí možný růst Například břidlicový plyn není využíván tak, jak by mohl, přitom Británie ho má velké množství. Děkuji za GUE, pan Enen. Minuta. Děkuji, paní předsedající. Bylo skutečně na čase, aby Evropská komise vyslechla hlasy těch, kteří v tomto parlamentu již celou řadu let vyžadují přijetí skutečné průmyslové politiky, která by odpovídala zájmům občanů a e, regionů a nebrala jako jediné hledisko otázku trhu. My e, nicméně očekáváme ještě konkrétnější e, kroky, protože tam, kde začínají zájmy eh, finančních kruhů se někdy snaha komise zastavuje. Ano, je třeba zachránit a rozvíjet průmyslovou zaměstnanost, pokud eh, tedy chceme, aby se Evropská unie nestala průmyslovou pouští. Eh, Nemůže zastávající situaci otázka nákladů na eh, pracovní sílu. Je to otázka financí a úsporných opatření. Finanční trhy nefinancují průmysl, naopak ho neustále víc a víc vysávají a úsporná opatření vlastně znamenají házení písku do kolb možného růstu. Eh, úroveň investování do evropského průmyslu průmyslu je směšně nízké a e, i automobilový průmysl již toto není schopen vydržet. Pokud chceme znovu postavit na nohy evropský průmysl, tak si musíme konečně uvědomit, že e, podnik je tady, firma je tady proto, aby e, vyprodukovávala zboží a služby, které jsou užitečné pro naše občany a ne, aby se obohacovali akcionáři. Dvě minuty. Děkuji, na dvě minuty má slovo paní Delvo. Veni vidi vici, taktika ArcelorMittalu v Evropě v červnu, již vlastně po té, co ArcelorMittal oznámil, že e, uzavře e, svoji výrobu v Lutychu, tak jsem zorganizovala e, slyšení za přítomnosti pana Andora a vašeho kabinetu. Bylo nás několik poslanců, kteří naléhavě jsme požadovali vytvořit tedy Evropské železářské centrum a vytvořit pevný rámec pro restrukturalizace. A zde vidíme, že přicházíte s podobnými návrhy, ale já eh, tedy eh, lituji, že v podstatě teď jsme přišli ex post s křížkem po funuse a pokud jde o můj kraj Lutech, tak je to 1300 pracovních míst přímo, které byly obětovány, tedy přímých pracovních míst, takže já si myslím, že bychom měli se chovat proaktivně, čemuž tak nebylo, i když již světový trh eh, vysílal jasné signály před dlouhou dobou, takže vlastně tento sektor se cítí, že ho Evropa opustila, je bezmocný a dnes je třeba, aby komise zajistila, ujistila dotčené členské státy, které se týká uzavírání provozu, že eh, je bude podporovat mm, v jejich boji za zaměstnanost a veškerá řešení, která umožní zachovat eh, výrobu eh, a eh, to znamená ale mm, takovou výrobu, která bude mít větší přidanou hodnotu, tak to se bude podporovat, to znamená s větší inovací, to je to, co posílí naši konkurenceschopnost. Je třeba i podporovat národní vlády, tak abychom zaktivovali veškeré nástroje, které máme k dispozici, tak abychom mohli intervenovat ve prospěch tisíců lidí, jejichž práce je ohrožena. Já na vás apeluji, abyste jednali v železářském průmyslu i v dalším jako automobilovém průmyslu, kde eh, dominují nadnárodní společnosti, které eh, často tedy eh, mezi sebou bojují a to ale na úkor svých zaměstnanců lidí. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo na minutu a 30 pan Darden. Děkuji, pane komisaři. Nacházíme se v situaci, kdy eh, evropští občané, evropští pracující jsou eh, bez eh, naděje, jsou zmateni a mají obavy a s průmyslem vy se snažíte do toho vnést nový duch. Je třeba ovšem i krátkodobých aktivit a strategií ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. V krátkodobém horizontu vás žádám, abyste rychle přišel s konkrétním plánem, aby investoři e, měli jakousi jistotu. E, rovněž 12. E, je třeba hovořit s příslušnými ministry, konkrétně s naším belgickým, aby se také chovali solidárně v rámci Evropské unie. S vaším kolegou v oblasti hospodářské soutěže přijděte s novými návrhy, které by stimulovaly investice z veřejných veřejných i soukromých zdrojů. Eh, konkrétně ocelářství musí znovu v Evropě nalézt své místo. Je to eh, sektor, který má kapacitu eh, inovační a musí znovu být jednou z priorit. Takže udělejme tady průmyslovou politiku pro ty sektory, které jsou v takovém období změn. A e, jednejme tak, jako jednáme v oblasti rybolovu. Já se domnívám, že tady je zapotřebí znovu nalézt finanční zdroje a e, zavést i určitou reciprocitu v oblasti životního prostředí a v oblasti sociální. Přestaňme být e, již obětmi mezinárodního dumpingu, který je destruktivní. Děkuji. Na řadě je Kolegyně Durand. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, já se ptám, kdo má dnes na starosti z evropských komisařů ocelářství. Kdo to je? Není to pan Tajani, je to pan Lars Mittal, eh, protože on má v rukou veškerý ocelářský průmysl v Evropě a eh, jedny státy staví proti druhým, eh, tam továrnu zavře, jinde ji přesune a

staví proti sobě regiony i členské státy, jak už to bylo řečeno, eh, jedním eh, odborářem. Všichni si před ním sedají na zadek, protože se obávají, že budou další na řadě. Přitom to není eh, osudové. Tato bilaterální práce není osudovou nutností. Je to vaší odpovědností, aby tady byla společná politika v oblasti ocelářství, v oblasti průmyslu. Vy nám už od roku 2009 říkáte, že na tom komise pracuje. Teď je počátek roku 2013 a oznamuje se nám, že v červnu letošního roku budeme mít akční plán. No tak to, abychom si nedělali starosti. Já po vás žádám, aby velice rychle a velice brzy eh, tady eh, bylo něco učiněno. To není jenom eh, ta environmentální otázka, která zpomaluje ocelářství. O, pak je pravdou, právě zelený průmysl, ten je klíč klíčový, ten může věci posunout kopředu. Zároveň chci, abyste kontrolovali, zdali pravidla volné hospodářské soutěže eh, jsou opravdu dodržována. Za třetí chci, eh, nebo se domnívám, eh, že musíme pracovat na tom, abychom naší inovativní technologii opravdu dobře chránili poplatky v oblasti environmentální, sociální i celní. A tady žádáme konkrétní kroky a velmi silné kroky. E, kolega Ziobro, dvě minuty. Hospodářství uchroní odbíja se na kondici. Krize. Hmm. Zhoršuje situaci evropského průmyslu, to je jasné, to nikdo nespochybňuje. Ale vidíme, že výsledky této krize e, přesahují evropskou ekonomiku. Bohužel v Evropském parlamentu my stále hovoříme o deregulaci a snižování eh, vlivu administrativy na volný trh, ale místo toho abychom jednali, tak eh, jenom více mluvíme. A regulace stále jak si zesiluje, stále více úředníků se tím zabývá a my vidíme specifické problémy spojené třeba s klimatickým balíčkem, kde se divíme, že vlastníci velkých oceláren eh, stěhují svou výrobu jinam, ale nevíme, jak tomu zabránit. Oni se snaží zvyšovat zisky a chovají se eh, Eh, tak aby to eh, bylo eh, mm, jaksi pro ně přínosné. A to prostě není v Evropě, protože to je důsledek klimatického balíčku a vede to k vysoké ceně energetiky. A drahá energetika znamená drahou ocel a podniky tedy tím pádem svou výrobu přestěhují, protože to nejsou charitativní organizace. To jsou také důsledky naší vlastní aktivity tady v Evropském parlamentu a aktivit Evropské komise, která nebere v úvahu skutečnost, že klimatický balíček Spojené státy odmítly, podobně jako Čína, Brazílie a Evropská unie dále trvá na tom, že bude lídrem v této oblasti, ale bohužel tím jedná proti zájmům vlastní ekonomiky. Musíme z toho vyvodit závěry musíme se maximálně snažit se podporovat ekonomiku, snažit se snižovat energetické náklady a měli bychom znovu promyslet ten eh, klimatický balíček, protože to má vliv na, na situaci v Evropě i do budoucna, snižuje se tím počet pracovních příležitostí a dochází eh, k relokalizaci eh, podniků. Pan kolega Palio. Proto, abychom mohli čelit globalizaci, eh, eh, je třeba mít moderní i průmyslovou politiku, která se opírá o eh, inovace a kvalifikované lidské zdroje. Je potřeba aby průmyslová politika šla ruku v ruce se, se strategií inovací a musí se opírat o energetickou efektivnost a je třeba, aby tento průmysl byl trvale udržitelný, ale současně je třeba také vytvářet inovační kapacity, třeba vzdělávat pracovníky, zvyšovat počet výzkumníků i inženýrů v Evropě a proto je potřeba nebo proto navrhuji, abychom podpořili návrh Portugalska, Francie, Itálie a Německa, který vyslali před zasedáním Rady pro hospodářskou soutěž v prosinci, protože jedině světová reakce uvolní potenciál evropského průmyslu a bude moci navrátit se k růstu. Doufáme, že evropský rozpočet pro období 2014 až 2020 bude významným signálem, Eh, eh, a podpoří politiky, které přispívají k růstu eh, v Evropě. Děkuji. Grazie. Děkuji. A minutu 30, paní Andres. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Evropa musí investovat eh, do evropského průmyslu. Cílem musí být eh, udržitelný rozvoj, tvorba zaměstnanosti a vyřešení problémů naší společnosti. Nicméně dnes eh, hovoříme o problémech a těch je hodně, poněvadž se teď za posledních deset let dostaly investice na nejnižší úroveň v průmyslu zavírají se fabriky eh, a mm, skutečně krvácí naše zaměstnanost a eh, máme zde eh, různé příklady, jako v Gentu například Acer Mirter nebo španělské ocelářství v Asturiasu. Mm, ty mají obrovské problémy a my jsme přitom lídrem a musíme být nadále lídrem v, naší, eh, v našich eh, mm, politikách eh, v oblasti farmaceutického, chemického, automobilového, loďařského průmyslu, které vyžadují velké, velké investice. Je třeba se stanovit prioritní mm, naléhavé opatření pro obnovu a udržitelnost od regionu po členské státy, po, po Evropu a zpět dolů. Více koordinace, více e, řízení a samozřejmě nemůžeme e, být roztříštění, to nás oslabuje. Proto požadujeme Eh, jasná pravidla pro fungování vnitřního trhu. Je eh, to v celém tom řetězci od výroby po služby. Je třeba mít i konkrétní průřezová opatření v oblasti energií a především konkrétní dvě opatření, a to je přístup k úvěrům. Co s tím uděláme v rámci programu Horizon 2020 a především taková žádost eh, zde je to spíše na radu, na ministry odpovědné pro vědu a průmysl z různých států. Chci, aby průmysl skutečně se stal řešením krize. Děkuji. Děkuji a nyní minuta 30, pan Lange. Ehm, a questo punto... Ne, takže v tomto bodě tedy můžeme začít catch the eye a slovo má pan Luhan. Pan Luhan. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedající Konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni nepochybně závisí na průmyslu. Bez průmyslu nemůžeme eh, hrát výraznou roli eh, v světovém měřítku. Vývoj tohoto sektoru musí jít ruku v ruce se snahou vytváření pracovních příležitostí a je třeba se soustředit na mladé eh, je nutné sladit komunitární strategie v oblasti zaměstnanosti a budoucí potřeby průmyslu. Myslím, že je nutné vytvořit takové programy, které by mladým zajistily e, odbornou přípravu v e, oblasti mladých technolo- nových technologií. Je třeba mladým umožnit, aby se také e, připravovali na budoucí zaměstnání v jiných členských státech a podporovat podnikatelského ducha mezi mladými, dát jim také možnost poradenství a finanční podpory. Děkuji. Bazescu. Děkuji paní Basesku. Děkuji paní předsedající. Dnes se nacházíme v období, kdy, které charakterizuje nedostatek důvěry, problémy financování, klopítání trhu a členské státy nemohou dostatečně rychle postoupit v ekonomickém oživení. A já podporuji návrh Evropské komise s novou průmyslovou politikou politikou, eh, která by z Evropy znovu učinila místo, kde dochází k výrobě, kde funguje trh. Nová eh, průmyslová strategie se musí opírat o nové eh, metody produkce a využívání inteligentních zdrojů. I rumunský průmysl zaznamenal výrazný pokles a proto si myslím, že teď potřebujeme víc pracovat na využití eh, zásob plynu a eh, znovu nastartování fungování našich dolů. To by mohla být dobrá příležitost pro vytvoření nových pracovních příležitostí a myslím, že využívání přidlicového eh, plynu by pro nás znamenalo být samostatnější. Děkuji a nyní má slovo Mm, Köszönöm, elnök asszony. Az EU a világ vezető gazdasági ereje. Ez azonban az... Děkuji, paní předsedající. Evropská unie je první ekonomickou mocností ve světě, ale letos jsme z toho nic moc neviděli, prostě proto, že nemáme společnou jako průmyslovou politiku vzdráhání eh, se eh, vytvořit takovou politiku eh, je toho důvodem, ale také třeba Horizont 2020 by nám mohlo hodně pomoci. A také třeba evropský patent. To, co tady říkal pan Tajani, to znamená konkurenceschopnost, ekonomický rozvoj, vznik pracovních příležitostí, to je všechno důležité, ale musíme také hlavně připomenout životní prostředí a boj proti klimatickým změnám velké průmyslové podniky ve světě eh, eh, se věnují technologickým aspektům, ale je třeba také věnovat pozornost životnímu prostředí a je třeba nalézt rovnováhu mezi těmito aspekty, protože naše hlavní konkurence nerespektuje tyto otázky a jsou pak konkurenceschopnější. Děkuji, pan Prendergast. Uh, uh, Děkuji, paní předsedající a kolegové. Eh, hovoříme tady o absenci průmyslové politiky v posledních letech, eh, což Eh, vyvolalo hon za zisky v finančních odvětvích a, a pokles reálné ekonomiky. A nyní se ptáme pana komisaře, jaké konkrétní kroky by mohly být přijaty pro to, abychom mohli znovu nalézt nějaké udržitelné pracovní příležitosti. Evropská unie zajišťuje právní ochranu zemědělcům, kteří produkují potraviny v některých geografických oblastech a tak bych chtěla požádat, aby se tato ochrana rozšířila také na průmyslové eh, podniky. Dobrým příkladem toho například eh, je eh, výroba z křišťálového skla a podobně. Po uzavření skláren v roce 2009 o zrušení 600 pracovních příležitostí se výroba přesunula do zahraničí a banky na celosvětové úrovni se slavnými jmény nadále používají toto um, prestižní sklo a společenství uh, pracovníků, kteří by chtěli investovat a, a uh, využít geografické označení, uh, by mohli tedy zajistit opětovný rozvoj tohoto odvětví. Děkuji, pan Tarabela, paní Pane komisaři, paní předsedkyně, samozřejmě ocářství si vyžaduje samostatnou diskuzi. Od roku 2008 30 evropské výroby Eh, tedy došlo k poklesu o 30%, takže dochází k delokalizacím celé výroby. A vy jste hovořil o eh, moderní zelené reindustrializaci. Evropa sice se snaží, ale eh, bývalí podnikatele teď již tedy vlastně byli nahrazeni těmi finančníky, kteří vidí jenom krátkozrace. Arcel, Mittal v Lutychu, ale to platí i pro třeba Francii a Rumunsko. To byly všechno sliby, sliby, které se nesplnily a je třeba, aby všichni pochopili, že my tady nemáme nějaké kasty, nějaké nedotknutelné kasty v Evropě. Ne, eh, ne jsou, eh, naši zaměstnanci nemohou být předmětem nějakého zacházení, které nebude je respektovat, nebude důstojné. A zde my, pane komisaři, tedy mm, mm, apelujeme a počítáme s vámi, a z, e, že budete přijímat pravidla, která třeba e, z, e, změní otázku státních podpor nebo tarifu, tak abychom mohli zajistit kontinuitu této činnosti, protože my nemůžeme přece se toho jen tak vzdát a nechat ostatní, aby si to uzurpovali pro sebe. Jen Akudakis. Nyní má slovo paní Jakudakis. European já bych ráda eh, řekla pár věcí eh, kolem cukrárenského průmyslu. Eh, tam je otázka konkrétně našeho volebního obvodu v Londýně. E, ty refinérie teď fungují e, na 60%, protože nemají dost e, cukrové třtiny. To jsou obrovské ztráty v tisícech a milionech eur a několik desítek pracovníků bylo z této rafinérie propuštěno, přitom zbývající musí pracovat na delší Eh, změny. Eh, rafinérie, eh, cukrárenské rafinérie potřebují více prostředků a mohou, měly by benefitovat z podpory Evropské komise. Komise ovšem toto nechce podporovat. Myslím, že měla by pomoci evropským spotřebitelům cukrovou zajišťováním vozů cukrové třtiny tak, aby e, ty rafinérie mohly fungovat a aby tady existovaly rovné podmínky pro všechny. Honorevole Zuber. Děkuji a nyní má slovo paní Zuberová. No Děkuji, paní předsedající. E, u nás e, doma dochází eh, k poklesu průmyslové eh, výroby, k ničení eh, celé, celých stovek pracovních příležitostí, tisíců pracovních příležitostí v této oblasti. To je bezprecedentní. Od E, doby, kdy jsme vstoupili do Unie, tak se postupně snižuje naše výrobní kapacita a e, musím říct, že deindustrializace e, v Portugalsku je mnohem vyšší než průměr v Evropské unii. A to vše se opravdu objevuje e, v těch okrajových členských státech Unie. Společný trh v tomto směru nepomohl, e, to problém nevyřešilo. Myslím, že je zapotřebí, e, aby investice podléhaly trochu jiným pravidlům tak, aby se nastartovala znovu produkce v Unii. Pan kolega Paška, děkuji paní předsedající, pane komisaři. Chci říct, že celá řada významných firm zavírá své továrny a pracovníci, kteří tam e, pracovali mnoho desítek let e, o práci, přicházejí a zůstávají na sociální podpoře. E, celé evropské firmy, které vyrostly na pracovitosti a e, schopnostech e, v Evropě se přesouvají do dalších světadílů, Volkswagen do Číny, do Ruska a jiné zase do Brazílie a práce dostávají Brazilci, Číňané a Rusové, zatímco by tato činnost mohla být uskutečňována evropskými pracujíci. Takže my bychom se měli asi, pane komisaře, zeptat, zeptat našich velkých výrobců, proč zavírají své e, firmy, své podniky v Evropě a odcházejí jiná. E, tady se přece e, bohatství vytvářelo v minulých obdobích tak, že jsme zde věci vyráběli a pak je vyváželi do celého světa. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan Stojanov. Председател, když говорим за Děkuji, pane, paní předsedkyně. Promluvme si o reindustrializaci v Evropě. Hovoříme o rekonstrukci evropského průmyslu. Tak tady já bych chtěl upozornit na to, že v Bulharsku průmysl byl zlikvidovaný ještě dříve, než nastala ekonomická krize. A k tomu přispěly tři vlády. Jedna středopravá, jedna středo, středová a jedna středolevá vláda. Všechny tyto vlády postupně přispěly k totální destrukci bulharského průmyslu. A Evropská unie dělala co? uspokojila se pozorováním tohoto jevu, případně podpořila tyto vlády. Moje kolegyně tady hovořila o cukrovarnickém průmyslu a o hrozbách pro cukrovarnický průmysl v Evropě a to tež by mohl říci o celém bulharském průmyslu. A proto mnoho bulharských občanů eh, potom eh, se odtahuje od Evropské unie. Ora. Děkuji. A nyní má slovo pan komisař Tajány. Děkuji, paní předsedkyně. Především zde tedy takové politické prohlášení spíše. Po mnoho, mnoho let Evropa konečně po mnoha letech eh, do centra svého zájmu dala reálnou ekonomiku. Po Eh, několika eh, tedy vlastně etap, eh, kdy jsme se zaměřovali především na služby a na finance. Když nastoupila druhá Barosova komise, tak ten kurz se změnil, ta určitá tendence se změnila a začalo se opět hovořit o průmyslové politice. Za 15 let eh, parlamentní činnosti jsem se zúčastnil řady diskuzí mezi lety 1994 až 2008, kdy jsme hovořili o průmyslové politice v Evropě a kdy jsme hovořili o tom, že eh, průmyslová politika je problematická. Věděli jsme to, protože se o ní hovořilo velice málo, i v radě málo, ale teď ta doba skončila, protože má, má, již tedy pan komisař Davignon tehdy měl určité kompetence pro průmyslovou politiku. I tehdy, i tehdy Evropská komise měla eh, kompetence eh, v průmyslové politice, i když velice, velice omezené. Ale my jsme e, provedli tu politickou volbu, politické rozhodnutí, které je velice silné, a to je, že do centra zájmu vnitřního trhu dáme e, podniky, průmysl, a na základě toho budeme bojovat proti krizi, protože pokud naše ekonomika se bude opírat pouze o finance, tak to budou obíhat peníze, peníze a nakonec, eh, ten, eh, nakonec tedy ty peníze skončí eh, v, v kapsách tam, kde nemají. Takže my musíme se zaměřit na eh, průmyslovou politiku v tom smyslu, že musíme správně využít trh ne jako eh, něco samoučelného, ale jako nástroj pro naši politiku a sociální politiku. Došlo ke změně kurzu. Ono to nebylo snadné, paní Durand. Říci a přesvědčovat především a přesvědčit celou Evropskou komisi, že zde máme tento cíl do roku 2020 a eh, zde my tedy mm, máme jich eh, eh, my zatím jsme tedy splnili eh, tři čtvrtiny pouze a mm, my jsme tedy si řekli, ano, jak máme cíl zvýšit HDP do roku 2020 a takže to je velice významné rozhodnutí a není jen tak náhodou, že Rada i parlament velice pozitivně uvítali, kvitovali s potěšením tuto politickou volbu. A je třeba teď přejít k faktům, tedy ke konkrétním eh, faktům, a to není snadné, poněvadž politická změna mm, musí mít eh, důsledky v praxi a to vyžaduje určitý čas. Já jsem eh, eh, sledoval případ ArcelorMittal a vůbec celou krizi v ocelářském a železářském průmyslu a eh, já vím, jsem sledoval tu situaci různých oceláren, kde dochází k velkým propouštěním, o tom se hodně hovořilo tady v parlamentu a my jsme vytvořili skupinu na vysoké úrovni, a již to vlastně bylo před letem 2012, kdy jsme se sešli s odboráři z různých podniků v Evropě, eh, kteří tedy závisí na ArcelorMittalu. A takže tato eh, pracovní skupina spolupracuje tedy nejenom s průmyslem a s odbory, ale i s Evropským parlamentem, protože i tato pracovní skupina i má eh, ve svých řadách paní předsedkyni Pervanche Beres a paní předsedkyni Sartory. A tedy Evropský parlament se plnohodnotně zapojil do této pracovní skupiny, a která ale vyžaduje určitý čas, aby mohla nalézt řešení. A my jsme do toho eh, zapojili komisaře Andora naposledy. A samozřejmě eh, pan komisař Davignon tehdy měl svůj plán pro ocelářský průmysl a to je také třeba teď mít tedy jasný program a i e, já se tedy e, sejdu příště s dalšími odboráři, s dalšími zástupci e, Evropského parlamentu ArcelorMittalu i s panem komisařem Andorem se sejdeme i s ministry, kteří jsou kompetentní za toto portfolio, tedy za tuto politiku. Bude to francouzský minister například a budeme přímo zde hovořit se členskými státy pod taktovkou Evropské komise já eh, se budu snažit koordinovat a hledat řešení, abychom zabránili tomu, aby nedocházelo ke konfliktům, střetům mezi různými členskými státy. I tomu teď dochází v automobilovém průmyslu, protože nezrovna eh, všechny ty přístupy automobilového průmyslu jsou stejné, homogenní v Evropě a eh, často se dostávají podniky do střetu. Samozřejmě je zde i problém se environmentální politikou. My jsme lídrem Eh, v boji proti změnám klimatu. A samozřejmě to znamená ale i určité oběti. Já jsem několikrát zde říkal, že nemůžeme eh, jít samozřejmě za hranici těch 20% snižování emisí CO2, protože náš průmysl není 100 eh, tento cíl překonat, i když by to bylo žádoucí ale my musíme být realisté. A pokud chceme tedy bránit delokalizacím, což hrozně poškozuje eh, náš boj proti změnám klimatu, protože část našeho průmyslu potom jde vyrábět tam, tam, kde nejsou eh, pevná tvrdá pravidla boje proti změnám klimatu, což samozřejmě poškozuje i nás, i naše aktivity ve prospěch životního prostředí. A teď pokud jde o ocel, pokud jde o konkrétní věci další protože to, jsou, to nejsou pouze obecné politiky, které přijímáme. My jsme eh, tedy přijali tyto politiky v oblasti výroby ocele, eh, kdy jsme si stanovili, jaké jsou ty kvóty mm, státní pomoci, až 90% je vratných eh, takže pro ty sektory, které mm, se kvalifikují pro státní pomoc a i odboráři řekli, že to je dobré rozhodnutí Evropské komise. Je to tedy konkrétní věc, kterou jsme již učinili eh, předtím tedy, než předložíme akční plán. Jak, jak jsem řekl, to vyžaduje určitý čas. Samozřejmě vůbec nejprve se dohodnout a poté teprve je třeba to nechat odsouhlasit celým kolegiem. Ale ne, že bychom to nesledovali, vůbec ne, naopak sledujeme to s velkou pozorností a spolu s komisařem Almunium, který má na starosti hospodářskou soutěž. A i e, sledovali jsme Tysen, e, firmu Tysen, e, prodej velice významné části této finské společnosti která eh, zde byl problém s hospodářskou soutěží, protože my máme hodně komunitárních norem, eh, nejenom v oblasti průmyslu, ale i ekologie, hospodářské soutěže a všechna ta pravidla znamenají, že musíme přijímat určitá rozhodnutí, která někdy mohou provokovat eh, a, eh, eh, a potom mohou zde eh, vzniknout určité apely, že třeba intervenovat. Komise ale pracovala velice dobře i pokud jde o ochranu našich podniků. Není to, my jsme ne náhodou zorganizovali seminář, který se týkal konkurenceschopnosti našeho průmyslového systému. To mm, bylo pod záštitou pana předsedy Barosa. Není tedy náhodou, že velice pečlivě se věnujeme i obchodní politiky, protože nesmíme být naivní v obchodu. A e, zde my jsme přijali protidumpingové opatření, tak abychom zabránili nekalé soutěži. A já jsem zcela e, silně přesvědčen, e, že je třeba podporovat rovné podmínky. Samozřejmě konkurence musí být globální, ale vždycky stejná pravidla pro všechny není možné hrát stejnou partii mm, nebo fotbal eh, v Bruselu 11 proti 11 a potom v Pekingu to bude hrát 9 proti 13, 13 no to by byl prohraný mač. A my jsme i eh, eh, museli řešit problémy ochrany našeho savoir-faire. To neznamená, že bychom chtěli se chovat protekcionářsky nebo zavírat náš trh. Ne, ale musíme velice pečlivě, bedlivě dbát na ochranu našich možností. A i se pr pracuje nyní na kvalitě a konkurenceschopnosti našeho průmyslu, co se týče nových technologií. A e, v Grenoblu 12. se e, e, sejdeme s ministry některých států, Grenoble to je velice konkurenční eh, centrum, mm, pokud jde o vývoj nových technologií. A potom je zde eh, Horizont 2020. To je naše rozhodnutí, které znamená určitou změnu, protože vlastně poprvé věda výzkum již nebude samoučelný, ale eh, budeme mít, bude pro účely průmyslové politiky, protože ji si nemůžeme dovolit aby eh, čínský, japonský průmysl zcela legitimně zneužíval výsledky našeho výzkumu a vlastně potom tak konkuroval našim podnikům, protože my zde nemáme jasný eh, vztah, silný vztah mezi průmyslem, výzkumem a eh, univerzitami. To je obrovská chyba. A právě tady bohužel e, naše e, průmyslová politika e, byla považována do posud jako něco podřadného. Již tomu tak není. Rozhodnutí komise v tomto je velice jasné. A politika industrializace. Na to již máme dokument, který iniciovala naše komise, která eh, více a více hovoří o průmyslové politice. My hovoříme o boji proti delokalizacím a internacionalizaci našich podniků a je třeba pomáhat eh, našim podnikům tak, abychom měli průmyslovou politiku, která bude dobře konkurovat eh, politice v USA, v Brazílii a jinde, aby to byla skutečná moderní konkurenceschopná průmyslová politika, která bude chránit životní prostředí. My jsme i již my jsme již i e, e, zde e, jsme již se spojili s našimi partnery, abychom diskutovali o naší nové průmyslové politice. A i tedy skupina na vysoké úrovni, ta již Eh, vlastně eh, pracuje na akčním plánu pro automobilový sektor. To je sektor, který trpí stejně jako ocelářství, ale mm, vlastně to automobilový sektor je hlavní klient ocelářského sektoru. My jsme již hodně pro něj udělali. A my i ti významní podnikatelé vyjádřili velké uznání Evropské komisi. To tež děláme teď i pro loďařský průmysl a do toho zapojíme Evropskou investiční banku. A i my se snažíme, aby Evropa měla moderní průmyslovou politiku a mm, zde jste změnili radu. Je třeba i mm, třeba e, transformovat e, radu ministrů pro konkurenceschopnost, protože nemůžeme diskutovat o této politice pouze e, s těmi mm, méně důležitými zástupci, tedy kteří jsou číslem dvě či tři v této politice. Ne, tam musí být přítomní ministři a jednat o tomto tématu sami. A vlastně teď poprvé neformálně se sejdou všichni ministři pro průmysl a budou hovořit o krizi automobilového průmyslu a dalších významných odvětví. A vlastně se sejdou všichni ministři, kteří eh, věří eh, v Evropu a v její sílu. Já jsem již eh, před nějakou dobou jsem dostal takový přípis od sedmi ministrů v Evropě, kteří apelují na silnější koordinaci a chtějí, abychom převedli toto v konkrétní činy. My eh, máme samozřejmě omezené kompetence ve smyslu smlouvy. Já to opakuji již po několikáté. A zde pamatuju si na komisaře Davignona, když on eh, přijímal ve smyslu v těchto limitacích svůj plán. A jsou to tedy určité kompetence, ale v rámci těchto kompetencí já jsem již předložil určitý návrh a je třeba ale respektovat smlouvy a limitace, které to ukládá. Zde bych chtěl uklidnit všechny členy parlamentu, kteří se zapojili do rozpravy a e, samozřejmě e, bylo by třeba vést ještě další diskuze o průmyslové politice. E, je třeba změnit eh, eh, celého toho ducha a diskutovat o různých návrzích, ideách, o tom, jakou si přejeme mít moderní politiku, která bude respektovat životní prostředí a která bude takzvanou green economy a která bude vytvářet pracovní místa. Určitě i bychom mohli kvantitativně konkurovat s Indií, s Ruskem, s Jižní Amerikou. To eh, asi ale bych nám nešlo tak dobře. My musíme konkurovat na základě kvality a my zde máme v rukách hodně S v tomto. A potom je zde další sektor, vesmírný sektor, kosmický výzkum a eh, to všechno i díky třeba projektu Galileo to všechno bude umožněno. To je náš satelitní projekt, který začne fungovat od roku 2014. Spojené království a vláda Spojeného království zorganizovala spolu s Evropskou komisí velkou akci věnovanou právě službám a podnikům ve službách, které budou aplikovat, používat signál z Galilea, ať je to rybolov, doprava, zdravotnictví, ať je to ochrana životního prostředí, boj proti změnám klimatu a takže eh, to je ten nový model, průmyslový model. I Velká Británie, která velice často má určité výhrady k některým našim komunitárním politikám, ale když jde právě o tuto novou moderní průmyslovou politiku, tak v Spojené království je jeden z protagonistů mezi členskými státy a tudíž musíme tady jít vpřed, musíme mít odvahu a sílu pokračovat a pokračovat na cestě, na kterou jsme nastoupili. Je třeba eh, eh, zde hm, tedy posilovat tyto změny kurzu a já eh, jsem se k tomu zavázal a zde potřebuji podporu Evropského parlamentu, abych mohl hm, abych mohl tedy provést tuto změnu a pan předseda Barroso a celá komise E, již se k tomu rozhodli velice jasně. A teď je třeba jít vpřed a mít odvahu řešit problémy e, v rámci kompetencí, které máme, je třeba přesvědčovat členské státy, všechny členské státy, e, o tom, že je třeba, abychom měli moderní průmyslovou politiku, protože to je nejlepší nástroj pro to, abychom se takto postavili vůči krizi která takové škody páchá v Evropě. Já se omlouvám, že jsem hovořil tak dlouze, paní předsedkyně, ale já si myslím, že takovéto téma si zaslouží i eh, eh, to, eh, že můžeme překročit ty velice striktní termíny, které zde máme pro reakci. Opakuji, že téma eh, průmyslové politiky to bude klíčové téma naší hospodářské politiky. Já chci poděkovat všem z vás, kteří přispěli eh, k této diskuzi. I děkuji za silnou kritiku, protože to všechno ukazuje, že zde je velké nadšení u nás všech pracovat na ekonomickém růstu naší Evropské unie. A proto děkuji a já chci potvrdit, že skutečně můj závazek platí a já chci, aby Evropa e, byla moderní, konkurenceschopnou ekonomikou, aby měla tedy e, průmysl, který bude konkurenceschopný, který e, nebude tedy průmyslem z 80. let, ale který bude průmyslem avantgardním, založeným na kvalitě. Děkuji, pane komisaři. Ora. A nyní přejdeme k jednominutovým projevům. Eh, do la parola all'on... Dám slovo panu Dias de Mera, prosím. Eh, takže ten podnik Sovereign Normas má sice eh, svoje sídlo ve Španělsku, ale je